kosmické strategie pro Evropu. Máte čtyři minuty, paní. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych chtěl, poděkovala komisi za návrh nové vesmírné strategie a děkuji také stínovým zpravodajům za skutečně vynikající spolupráci na tomto ne nedůležitém tématu. Ve vesmíru se pro nás, pro všechny, splývá obrovský potenciál, který musíme využívat chytře. A vesmír není daleko. Momentálně ovlivňuje náš každodenní život. Aktuální případ pro toho, kdo to neví. Údaje z programu Kopernikus momentálně se využívají v Karibiku při té katastrofě, které tam došlo v důsledku hurikánu a pomáhají. Existuje řada dalších eh, oblasti, kde se toto dá použít, například k změně klimatu, eh, dohatat emisemi v zemědělství, velké stavební záměry, například most mezi Dánskem a Švédskem, byl mimo jiné také stavěn za podpory údajů z evropských satelitů, tak aby obě dva konce toho mostu se skutečně setkaly. Moderní dopravné systémy jsou takto podporovány. Navigační systém Eh, USA, na kterém stále ještě jsme závislí, ale také konektivita, dostupnost odlehlých oblastí, tak, aby měli výkony internet, až po zvládání uprchlické krize. Vše toto může být řízeno no, lépe či eh, realizováno právě za podpory z vesmíru. Proto potřebujeme chytrou strategii, v jakých oblastech co a jak budeme investovat. Návrhy komise máme na stole. My v parlamentu máme naši zprávu, eh, ta eh, upřesňuje návrh komise a také je rozšiřuje. V Evropské unii potřebujeme široké používání údajů z vesmírnu. Musíme také proto jak si dělat reklamu, propagovat toto, jak v ekonomice, tak ve společnosti samotné. Musíme zlepšit komunikaci o tomto tématu a také zlepšit vzdělání, neboť mnozí vůbec ještě nemají tušení jaké obrovské možnosti se skrývají ve vesmírných projektech Evropské unie. Co nám vše nabízí. Již stávající projekty eh, musí být dále rozšiřovány, provozovány i nadále. Musíme mít možnost Galileo využívat lépe možnosti, které na nabízí Galileo, Kopernikus a Egnos. A to nejenom ve společenské oblasti, ale také právě v oblasti ekonomiky. Eh, například řízení dopravy, voda, vzduch, zemědělství, toto vše může mnohem lépe využívat údaje z vesmírnu, ale také vypracovávání či rozvíjení nových aplikací pro startupy a malé střední podniky. I toto je další možné pole využívání takovýchto údajů i ekonomickým způsobem. Je třeba eh, podporovat malé střední podniky a pokud to bude nutné, musíme přijít i novou legislativu. Také orgány místní zprávy by měly lépe využívat eh, možnosti vesmírné činnosti EU, například při rozvíjení měst, při plánování doprava, dopravy či při ochraně před katastrofami. Takovéto projekty by mohl částečně financovat EIB. Při těchto nových úlohách musí být jednak zajištěno, že náš space sektor, ten náš vesmírný sektor bude globálně konkurenceschopný, potvrdí se, prosadí se na trhu, což ovšem znamená, že musíme také dát dostatek finančních prostředků našim programu i budoucnosti. Budeme potřebovat evropský rozpočet pro vesmírnou politiku, který, který nesmíme snižovat, zcela naopak. Satelity mají pouze omezenou životnost a momentálně jsou eh, veřejné investice v USA, například v USA, mnohem vyšší. Důležité také, abychom měli efektivní pragmatickou spolupráci mezi Evropskou unii, ESO a členskými zeměmi a je důležité efektivně využívat evropské programy, například eh, výzkumný program Horizon. Výzkumné programy jsou civilními programy, ale samozřejmě tady můžou být synergie, například s Evropským akčním plánem pro obranu a také v rámci boje proti terorismu. Bezpečnost je samozřejmě důležitá i pro tyto nové systémy. Ve smíru máme čím dál tím větší množství malých i velkých satelitů, a také kybernetické útoky mohou skutečně vést k velkým škodám. Tady musíme být ještě aktivnější. Pro mírové využívání vesmírného prostoru potřebujeme silnou Evropskou unii a dobré propojení mezinárodní. Potřebujeme spolupráci mezi komisí, radou, Evropskou službou pro vnitřní činnost a agenturou ESA. To je důležité. Parlament by to měl doprovázet, monitorovat a e, vyzývá komise, aby předložila konkrétní časový harmonogram pro jednotlivé programy a také by tvořila odpovídající komunikační strategii. Děkuji. Děkujeme. Pan Polčák za ke 4

Vážená eh, paní předsedkyně, eh, Zpráva přispívá k vypracování naší vesmírné strategie v Evropě. Je to velmi strategické. I když často je to opomíjeno z hlediska veřejného mínění. Eh, je to spíše investice než náklady. Tyto vesmírné projekty a služby, které s tím souvisejí, představují eh, velmi důležitou eh, oblast pro energetiku, pro digitální trh a pro dopravu. Proto, abychom dostali současným výzvám, příští víceletý finanční rámec by měl eh, předpokládat investice, které by také braly v potaz vyhodnocení Galilea a Kopernikuse, a je nutné získat pozitivní přístup k těmto investicím. Zvláště musíme obhajovat a hájit zranitelnost proti možným útokům. Musíme zajistit obranu infrastruktur a kritických eh, infrastruktur. Vážená paní předsedkyně, nebo pan Marias, oblast eh, vesmíru nemůže být vnímán jako trh pro investory. To by bylo nezodpovědné, protože tato rozhodnutí ovlivňují eh, obranu jednotlivých eh, států a ovlivňují také situaci z hlediska přírody. Vesmírné technologie představují přidanou hodnotu například pro telekomunikace a dopravu. Evropská unie by neměla přistupovat k vesmíru jako k ostatním odvětvím společné aktivity. Vesmír musí být eh, propojován s výzkumem, který se bude opírat o lidský potenciál. Měli bychom spolupracovat v této oblasti nejenom s USA a Japonskem, ale také s ostatními mocnostmi, jako je Čína, Indie a Rusko tak abychom mohli docílit ještě lepších výsledků v této špičkové technologie. Pan Jakošič. Děkuji, paní předsedkyně. V roce 1967 vznikla Mezinárodní umluva o e, vesmíru. Mnoho, e, mnohé se od té doby e, změnilo, technologie pokročila a vše, co je obsaženo ve zprávě, má mou plnou podporu, zejména programy Galileo a Copernicus. A já také jsem pro vyčlenění eh, prostředků na tyto programy, protože družicový dohled nám pomáhá v každodenním životě. A také bych si přál, aby došlo k větší podpoře soukromého odvětví. I Čína má ambice týkající se měsíce a také Amerika. A proto pokládám eh, otázku na komisi, jak hodláme chránit zájmy Evropské unie na měsíci. Děkuji. Pan. Vážená paní předsedkyně, vesmír už pro nás není neznámou veličinou, která by vyvolávala obavy. Eh, my jsme již eh, učinili průzkum vesmíru a využíváme ho proto, abychom zajistili určité výhody pro naši společnost. Vesmír má dopady na náš každodenní život – umožňuje nám rozvíjet nové technologie, umožňuje nás získávat informace díky satelitům a také může vytvářet i pracovní příležitosti. Ale vesměná politika také ovlivňuje naši politiku a proto bychom měli rozvíjet strategii, která by konstruktivním způsobem využívala vesmír a kde bychom spolupracovali s ostatními zeměmi, které mají schopnost vyvíjet technologie a také využívat výhody tohoto strategického plánování. a zajistit úspěšný postup. A tím jsme uzavřeli postup HDI a pane Kaněte, máte opět slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové. Především bych chtěl poděkovat eh, paní Krell za její zprávu, kterou podporuji eh, v říjnu. Evropská unie schválila vesmírnou strategii EU. Je to první rozsáhlá strategie v tomto odvětví na eh, celoevropské úrovni. Pro nás komisi je vesmír prioritou a to znamená, máme ambici, aby se Evropská unie stala vůdčí silou v vesmíru vesmírných programech. Zpráva také e, vlastně se stotožňuje s pohledem komise a předkládá řadu konkrétních e, kroků maximalizace e, výhod vesmírného výzkumu pro hospodářství, podpora konkurenceschopného a inovativního odvětví nebo vesmírného průmyslu a posilování Evropy jako globálního hráče. Implementace strategie již byla započata a přináší eh, plody. Eh, všechny naše vesmírné programy jsou provozu schopné. Eh, poslední satelit Kopernikus například eh, poskytoval eh, hodnotné informace týkající se například nedávných eh, živelních pohrom. Celá řada podniků produkuje zařízení kompatibilní s Galileom. Dalším je program EGNOS. Na 280 letištích existují aplikace, které s tím souvisejí. Evropské Evropský eh, vesmírný eh, dozor je program, který byl zahájen v červenci 2016. Jde o monitorování a ochranu důležité infrastruktury a to také znamená eh, určitou nezávislost této oblasti. Je to tedy dobrý začátek, ale musíme jít dále. To se ukáže letos i v příštím roce. Akce, které jsou avizovány, musíme implementovat a proto musíme postupovat tak inkluzivně jako při vytváření hodnocení studií. Máme tři priority. Za prvé market uptake. Řada opatření již byla přijata ve vztahu k určitým aplikacím. Také se to týká startupů a diskusí s Evropskou investiční bankou. E, Evropská komise se zaměří na různé obce, abychom e, proskoumali účinnost eh, našich eh, výdajů a také partnerství eh, soukromých a veřejných společností. Dále musíme proskoumat ještě mm, účinnost programu Copernicus a Galileo a také posílit dimenzi hospodářskou i obranou a to v souladu s Evropským obraným fondem. autonomní přístup k vesmíru musí být zajištěn a také musíme těsně spolupracovat se všemi evropskými aktéry, zejména s Evropskou vesmírnou agenturou. Bereme to velmi vážně. Tyto priority budou také promítnuty do legislativních návrhů v nadcházejících letech, ale budoucnost bude eh, také záležet na ehm, eh, odpovídajícím financování tak jak zpráva právem uvádí, aplika, vesmina aplikace eh, slouží celé řady, eh, řadě i odvětví. Nejsou to náklady, jsou to investice a eh, benefity se skutečně vyplácejí. Takže musíme spolu usilovat o silnou Evropu ve vesmíru, kde nejsme jediným aktérem, ale eh, právě proto je nutno eh, intenzivně spolupracovat. Děkuji.